přišlo poněkud zvláštní, protože písemná prohlášení jsou důležitou součástí naší práce. A nyní přejdeme k hlasování. Budeme nyní o zprávě paní Beres. Paní Beres o změně nařízení číslo 1927, jim se zřizuje Evropský eh, fond pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, takže kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno a legislativní usnesení, to je jmenovité hlasování, takže zahajeme hlasování, všichni hlasovali. Konec hlasování. A bylo to jednoznačně schváleno. A dalším bodem je hlasování o šesti návrzích usnesení o, o situaci v Palestině. V Palestině. Takže návrh usnesení jako celek, kdo z vás je pro, proti a kdo se zdržel. Jasná, jasnou většinou schváleno a blahopřejeme. a dále je tu návrh usnesení výboru pro životní prostředí. Týká se to Rio plus 20 samitu země. Začneme odstavcem 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Musíme prověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. a bylo to schváleno. Odstavec 5, eh, pozměňovací návrh 19, rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítá se, druhá část pro, odpadá tímto, v tomto případě, teď máme 6, pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se, odstavec 8, ústní pozměňovací návrh pana Lajnena předsedy výboru Envy. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl říci určité vyjasnění tomu odstavci 8, protože ta formulace je zavádějící. Říká se tam v tom původním textu is concerned The green economy is one of the two main themes of the Rio summit is a, takže is concerned se tam říká, to se zdá být negativní. Mělo by tam být concerning the focus given to the green economy. To je můj ústní pozměňovací návrh. Místo is concerned tam dát concerning, protože eh, my chceme, aby to bylo negativní. My chceme zelenou ekonomiku. Eh, to je vysvětlení pro zelené, je to pozitivní. Dobrá, myslím, že tomu všichni rozumí. Jsou nějaké výhrady? Žádné výhrady. Takže o tom můžeme hlasovat pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A přecházíme k odstavci 24, pozměňovací návrh 16. Kdo z vás je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Nyní je odstavec 20. Jestli to chcete prověřit, prosím, prověříme. Prověřujeme ještě 16. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování a jednoznačně zamítnuto, kolegové. Odstavec 25, oddělené hlasování, hlasování první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, zamítá se, zamítá se. A třetí část, třetí část pro, proti, zdrželi se, tentokrát musíme prověřit. Čili prověřujeme tu třetí část odstavce 25. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Máme tu pozměňovací návrh číslo 12. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Chcete to prověřit? Dobře. Proveďme to zájem hlasování. Konec. Zamítá se. Pozměňovací návrh 1 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, 4, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní 29, rozdělené hlasování, znovu první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část, to je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to schváleno. A třetí část. Kdo z vás je pro, proti, zdržel se, prověřme elektronicky, zahajuji hlasování o třetí části. Konec hlasování. A je to schváleno. Odstavec 34 jmenovité hlasování. Konec hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh číslo dvě. Pro. Proti. Zase zdržel? Prověřme elektronicky. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo z vás je pro, proti? Zamítá se. Nyní 38 rozdělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Bohužel musíme prověřit elektronicky, zahajuji hlasování druhé části. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 13, jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Je to zamítnuto. K původnímu textu 39, jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Ještě ne? Už měli všichni čas. Zahajím hlasování. Konec hlasování. bohužel musíme tuto část začít znovu, protože vidíte, že na obrazovce se pořád ukazovala třináctka, ale my ve skutečnosti hlasujeme o odstavci 39 původním znění. Je to tam už správně, takže zahajujeme hlasování. Původní text. Původní znění odstavce 39. Hlasujeme. Buďte prosím schovývaví. Teď konec hlasování a bylo to schváleno. Šestka v odstavci 40. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Ve 40 40 rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověřme elektronicky. Hlasujeme o druhé části v odstavci 40. Konec hlasování. Schváleno. Nyní se, seven, sedm, jmenovité hlasování. Konec hlasování 7D. Zaž zamítá se 14D. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se pozměňovací návrh 24. To jmenovité hlasování, zahájím hlasování. Konec hlasování. To bylo schváleno. A přecházíme v 47, opět oddělené hlasování na tři části. První část pro, proti, nevím teď, co dělá ta levá strana ode mě, pro nebo proti? Takže kde je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Prověřme elektronicky. Druhá část 47 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to schváleno. Není třetí část. Pro. Proti. Zdrželi se bohužel musíme znovu prověřit elektronicky. K té třetí části hlasujeme. Konec hlasování. Je to schváleno. Nyní pozměňovací návrh 9, jmenovité hlasování. Konec hlasování. Schváleno nyní rovnou 23. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 50, rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, bohužel elektronicky musíme prověřit. Hlasujeme k druhé části odstavce 50, konec hlasování. Schváleno. Odstavec 54, jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 59 pro, proti, strželi se. Bohužel, omlouvám se, ale znovu musíme elektronicky, hlasujeme. Konec. Schváleno. 60 rozdělené hlasování, první část. Jmenovitě pro, tedy zahajeme hlasování. Konec. Je to schváleno. Druhá část, rovněž jmenovité hlasování. Hlasujeme. Konec. Taky schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit elektronicky. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se. Myslím, tentokrát mohu říci, že se to zamítá. Dobře, nemohu, takže prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 21, pozměňovací návrh 21 pro, proti, strželi se, zamítá se, Odstavec 67. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověřím elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 10D pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 71 rozdělené hlasování, první část, jmenovitě hlasujeme. Konec. A výsledek je, že schválena druhá část pro, proti, zdrželi se. Musím prověřit elektronicky, takže hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 15. D. Eh, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Odstavec 80. Je pro proti, zdržel se. Schváleno, ale... A chceme vědět přesný výsledek, takže elektronicky. Zahajujeme hlasování, konec hlasování. Schváleno. 87. Pozněvací návrh 22. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Odstavec 89, jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Odstavec 93, opět jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec. tentokrát se zamítá. 96, dvě části. První část pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti zdrželi se elektronicky. Prověříme. Konec hlasování. Ještě ne, dobře. Takže za, za, můžete hlasovat. Teď je konec hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Návrh 18. Pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Úvodní ustanovení K ve dvou částech. Jmenovitě o první části. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Jasně přijatá. Druhá část, opět jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. také přijato o malý počet hlasů. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení eh, jmenovitě. Hlasujte o celém usnesení. Konec hlasování. A jasně bylo přijato. Blahopřejeme. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro zaměstnanost a sociální věci o e, budoucnosti e, Eh, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Začneme návrhem číslo 2, kde je pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 5 původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní hlasujeme o původním textu eh, v odstavci 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijat návrh jedna, jmenovitě. Hlasujte o návrhu, si návrhu jedna. d Konec hlasování. Návrh byl přijat. Nyní v tomto případě se dostáváme až k návrhu číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nejsem si jist. co, jak hlasoval střed zde. Takže ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijate. Návrh číslo čtyři, jmenovitě, hlasujte o návrhu čtyři. Konec hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro návrh usnesení? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh byl přijat, takže blahopřeji předkladatelům a e, máme ještě poslední hlasování, které nás čeká, což je usnesení pana Dafa a dalších podle eh, eh, článku 90 odstavec 6 jednacího řádu. Týká se to dohody o partnerství v rybolovu mezi EU a Marokem. A než hm, přistoupíme k hlasování, dal bych rád slovo panu Dafovi. Pane předsedo, návrh usnesení se od odkazuje na stanovisko soudu. Jediným cílem tohoto návrhu usnesení je prověřit a ujistit se o slučitelnosti této smlouvy s Marokem a naší smlouvy a závazků z nich vyplývajících. To znamená z pohledu dodržování pravidel mezinárodního práva. E, tento odkaz nebude mít za účinek po zastavení aplikace stávající smlouvy. Ne. E, náš parlament má povinnost dbát na, na integritu našich smluv. Takže to je ten důvod. Děkuji, pane Dafe, říká pan předseda. A nyní budeme hlasovat o usnesení jako takovém jmenovitě. Hlasujte, prosím. Everybody had the time to vote? Všichni mohli odhlasovat, tak konec hlasování. A e, návrh byl zamítnut. So that was our last item. We... To byl poslední bod k hlasování. Stále ještě mám několik sdělení, přečtu to. To je rady v prvním čtení, odůvodnění jejich přijetí a postoje komise. Názvy budou oznámeny v zápise z tohoto jednání.